Okay, while I wait for members. Dear colleagues, good morning. Dobrý den, vážení kolegové, nebo respektive dobré odpoledne jsem chtěl říci. A samozřejmě tady vítám pana místopředsedu Vitora Konstancio, ale ještě předtím, než přistoupíme k rozpravy s Evropskou centrální bankou, tak požádám o přijetí pořadu jednání. A také bych měl přednést stručnou zprávu o probíhajících interinstitucionálních jednáních, trialog z 28. března. Byl to druhý politický trialog Econ Libe podle článku Pět. Bavili jsme se o oblasti působnosti nařízení Risk Analysis and Control, kde by rada měla uh, Eh, zkoumat pozměňovací návrhy Evropského parlamentu a také by měli vzít v potaz to, že se má provádět posuzování rizik, také doba pro krátké dočasné zadržování hotovosti. To se bude projednávat na příštím trialogu, ale zároveň jsme se o tom bavili v tom smyslu, že by bylo možné zahrnout tam pravidla z toho obecného pra, výjimky z obecného pravidla a také účinná nápravná opatření. Dále se tam projednával tok informací mezi příslušnými institucemi a rovněž stanovit eh, Mm, komunikaci, propojení mezi CIS a vyšetřovacími jednotkami. Tam se stále názory ještě liší, pokud jde o období předávání informací příslušným orgánům, třeba že obě strany ukázaly flexibilitu a dále bude potřeba další posouzení komisí, pokud jde o vzájemné propojení Evropský parlament se stavil vstřícně k tomu období, pokud jde o tu uh, zadržovací dobu, o tu retention period, tak rada se tam držela své pozice. My tedy musíme ověřit s poslanci, zda je možné k tomu přistoupit flexibilně. Sankce, tak rada chápe naši potřebu to tam stanovit, ty sankce, abychom zabránili takzvanému tomu forum shopping a my doufáme, že tedy dále budeme postupovat a další kolo proběhne 28. května. To je tedy eh, vše a nyní tady máme výroční zprávu Evropské centrální banky za rok 2017. Je mi velkým potěšením tady dnes přivítat pana místopředsedu Vitora Constancio. To není jenom taková běžná, eh, běžná prezentace výroční zprávy, ale je to skutečně výjimečné setkání, protože mandát pana místopředsedy Constancio končí 31. května. A to znamená, že se tady dnes před námi objevuje naposledy. Naposledy tedy v Ekonu po ne, nejenom po osmi letech pozici místo předsedy, ale celkem po 18 letech jako člen řídící rady ECB. Já tedy bych chtěl opravdu ocenit vaši práci, váš příspěvek k těm zásadním krokům, které Evropská centrální banka dělala s cílem zajistit finanční integritu, cenovou stabilitu a samozřejmě nejenom cenovou stabilitu, protože, jak víme, Evropská centrální banka byla rozhodující institucí v mnoha směrech a my všichni známe vaši důležitou úlohu v tomto směru. Takže já vám ještě jednou děkuji, děkuji vám mnohokrát za vaši práci za váš příspěvek eh, k činnosti této instituce a přeji vám hodně štěstí do budoucna, pane místo předsedo. Dobře, takže výroční zpráva Evropské centrální banky, jak víte, byla zveřejněna dnes v 15 hodin na webových stránkách ECB. Nejprve jsou tam tady monitorování politik a eh, rozvoje, potom ty systémy v jednotlivých oblastech kompetence, dále také ten dopis, který byl odeslán panem Draghi panu Tajánimu, kde eh, se reaguje na zprávu ENI za rok 2016 a výroční zprávu ECB pana Fernandéze, čili to jsou dva dokumenty, které byly e, jako důvěrné zpřístupněny výboru ECON a byly do posud, tedy do dnešního dne do 15 hodin podléhaly Mm, tomu takzvanému embargu. To je tedy vše jako úvod. Nejprve dostane slovo pan Konstanciu. Znáte, jak to obvykle probíhá, mm, jaké jsou ty časové rámce. Takže máte slovo, pane Konstanciu. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane předsedo. A děkuji také za ta eh, uvítací slova a děkuji také za vaše srdečná přání eh, do budoucna, po té, co ukončím svoji práci v ECB. Úvodem bych chtěl říci, že pro mě je opravdu velkou poctou, že tady dnes mohu být v tomto výboru, abych zde přednesl výroční zprávu ECB za rok 2017, co by Eh, místo předseda ECB. Já bych chtěl osobně poděkovat všem členům výboru ECON za velmi užitečný dialog, který jsme vedli během posledních osmi let. Během toho období se svět hodně změnil a stejně tak se změnila Evropská centrální banka. Eh, my jsme museli nejprve čelit tedy krizi, kde byla velmi nízká inflace, někdy i deflace, a tak jsme museli rozšířit nástroj našich eh, rozšířit nástroje měnové politiky v rámci našeho mandátu a bez našich rozhodných kroků v rámci našeho eh, legálního mandátu by možná měnová unie úplně skolabovala. Jako aktivní člen řídící rady ECB během 18 let a 8 let v pozici předsedy jsem velmi poctěn tím, že jsem se na tomto mohl podílet, ale zároveň bych vás, vám chtěl připomenout, že hmm, ta mimořádná opatření v rámci institucionální reformy ještě měnové unie ještě nejsou u konce a že zatím stále přetrvávají některé velké hrozby. A vy, jako zákonodárci, jste přispěli k těmto reformám a já doufám, že i nadále se budete podílet na budování silné a úspěšné hospodářské a měnové unie. Vy jste během let svěřili ECB další dodatečné odpovědnosti. E, vy jste mm, po nás chtěli, abychom tedy e, odráželi ten celkový vývoj a ten dialog s vámi je pro nás velká priorita. Pro nás je tedy běžný, běžnou praxí, že poskytujeme písemnou zpětnou vazbu k vašemu usnesení k naší předchozí výroční zprávě a jak to právě zmínil váš pan předseda, dnes právě tento feedback, tato zpětná vazba bude zveřejněna na našich webových stránkách. Já bych ve svém vystoupení chtěl pohovořit o dopadech rozhodnutí e, na ekonomiku eurozóny v roce 2017, ale bych chtěl zdůraznit důležitou úlohu finančního sektoru pro účinnou zúčinný převod měnové politiky. V roce 2017 se růst eurozóny dále posílil a rozšířil. Inflace byla poměrně mírná a očekává se, že bude mírně narůstat až ve střednědobém výhledu. V rámci tohoto kontextu a s ohledem na to být nadále velmi obezřetní, jsme přistupovali tedy takto k měnové politice a nastavili jsme příslušná politická opatření v rámci měnové politiky. Tady toto nové nastavení rozšířilo naši měnovou politiku a snažili jsme se zaměřit zejména na inflaci. Na začátku roku 2017 už bylo jasně patrné oživení eurozóny, ale přesto zároveň tam byla pořád určitá rizika. V polovině roku ten, ta růstová dynamika se posílila a výkony, eh, výkon rostl o něco rychleji, než se předpokládalo ta pravděpodobnost těch velmi negativních scénářů, zejména deflační rizika, tak to víceméně se nenaplnilo. Tudíž jsme upravili naše prognózy do budoucna a Uh, už jsme dále vůbec nezmiňovali případné úrokové škrty úrokových sazeb. Dále v rámci roku 2017 pokračovalo to oživení a ten dynamický růst, ale Přesto ten vývoj cen zůstával mírný a inflační opatření nadále dokládala eh, ten růstový trend. A tomu odpovídalo naše rozhodnutí v říjnu. My jsme zejména ohlásili, že eh, naše úvěry čistých aktiv omezíme na 30 miliard euro počínaje lednem letošního roku a zároveň ty úvěry aktiv chceme nadále v nich pokračovat i do září 2018 a případně dále. A také chceme nadále se snažit o plnění našich inflačních cílů. Rovněž jsme se rozhodli, že také eh, do, roku, do konce roku 2017 budeme eh, dávat ty fixní sazby a také budeme regulovat eh, úrokové sazby s ohledem na reinvestiční politiku. Během roku 2017 pokračovala naše opatření v rámci měnové politiky, kde jsme se snažili zajistit úvěrové toky v rámci celé eurozóny. S ohledem na opatření, která byla realizována v období poloviny roku 2014 až do října 2017, se očekával celkový dopad na eh, růst HDP a inflaci 1,9 procentních bodů kumulativně za období 2016 až 2020. Nyní bych chtěl pohovit, pohovořit o úloze finančního sektoru při eh, převádění měnové politiky ECB. Během posledních deseti let došlo k výrazným změnám nefinančního privátního sektoru. Je zřejmé, že se výrazně podílí na formování měnové politiky s ohledem na reálnou ekonomiku. Na rozdíl od Spojených států, kde převažuje financování tržně založené, tak v eurozóně je tomu jinak. Ovšem, Zároveň i tady došlo k určitým dramatickým změnám, protože nebankovní finanční zdroje získaly stále větší význam po finanční krizi. Celkové aktiva investičních fondů pokud vyjádřeno procenty eh, celkových aktiv v bankách, vzrostla o 16% v roce 2007 na 44% v loňském roce. Procento bankovních úvěrů v celkovém externím financování firm v roce 2017 bylo eh, těsně nad hranicí 12%. A když vezmeme v potaz čistě dluhové nástroje, tedy výjmeme z toho eh, nástroje vlastních zdrojů, tak vidíme, že bankovní úvěry představovaly pouze 28 celkového dluhového financování v loňském roce. Eh, opatření v rámci měnové politiky, která byla realizována od poloviny roku 2014, měla výrazné dopady na Eh, ty převody eh, založené v rámci bank. Naše odhady ukazují, že roční nárůst je velmi výrazný. My jsme uvolnili určitou kapacitu v rámci našich rozvah, tak, abychom také uvolnili určité financování založené na dluhopisech. Ale uh, Eh, naše opatření zároveň uvolnilo podíl nebankovních finančních zdrojů, zejména s ohledem na financování firm v rámci eurozóny a zejména sektoru podniků. Tento program vedl k velkému ke snížení eh, podnikových dluhopisů. Snížení nákladů na financování a lepší přístup k financím, zejména pro malé a velké podniky, jsou naprosto zásadní jako podpora investic a mm, mohou také podpořit odolnost naší ekonomiky. Když protože tímto způsobem jsme uvolnili prostor v rámci rozvah bank a oni tím měli větší prostor poskytovat úvěry malým podnikům. Druhá věc, kterou chci říci, že eh, převody eh, měnové politiky ECB přispívaly k bezpečnému a odolnému finančnímu sektoru. A já bych chtěl tedy pohovořit trošku o stávajících rizicích pro finanční stabilitu a makroobezřetnostní opatření v rámci eurozóny. Uh, v roce 2017 jsme zaznamenali pozitivní vývoj v rámci eurozóny a finanční stability, ale přesto tady stále přetrvávala čtyři hlavní rizika, která velmi pečlivě monitorujeme. Za prvé, riziko e, náhlých a výrazných zvratů v rámci rizikových áží eh, globa, na globálních finančních trzích, eh, pokud jde o výnosy v roce 2017. Za druhé, banky v rámci eurozóny i nadále se musely potýkat s problémy, pokud jde o neefektivitu nákladů a nesplácené úvěry. Za třetí, vysoká úroveň, eh, vysoká míra dluhů, pořád eh, s tou se musel stále potýkat veřejný a privátní sektor. A za čtvrté, hmm, investiční prostředky v rámci eurozóny i nadále přispívají k některým rizikovým opatřením. Některá z těchto rizik eh, odrážejí celosvětový vývoj. Oproti tomu jiná rizika, zejména třeba rizika v rámci eh, sektoru reály, jsou více už specifická a měly by se řešit v rámci makroobezřetnostních opatřeních. Hmm. Musíme se tedy podívat na situaci v rámci eh, realitního trhu eurozóny. Vidíme třeba, že v některých zemích dochází k nárůstu cen a tady je potřeba právě na to reagovat určitými tými makroobezřetnostními opatřeními. S ohledem na hmm, nejistotu, nejistý dopad některých individuálních opatření můžeme se snažit používat různé nástroje, třeba omezení tzv. loan to value anebo debt to income ratio. My tedy velice doufáme, že i pokračující přeskum těchto dvou dokumentů eh, posílí tato opatření v rámci makroobezřetnostních politik a přispěje k zjednodušení aktivačních postupů po, podle, v souladu s článkem 458 CRR. R. Toto by umožnilo orgánu makrobezřetnostního dohledu konat efektivním a včasným způsobem. Včasná detekce toho, že se nám vytvářejí systematická rizika a včasná, včasné zapojení příslušných opatření, včetně makroobezřetnostních opatření, je naprosto zásadní pro zachování finanční stability. Odolný finanční systém můžeme mít jedině za předpokladu, že budeme mít e, silná a vhodná finanční opatření, finanční nařízení. Od eh, doby propuknutí krize eh, jsme se museli snažit na to reagovat různými finančními nařízeními a nyní jsme dokončili tady rámec Bazilej 3. Takto se snažíme tady podpořit stabilitu a odolnost celého systému a zde sehrává důležitou úlohu právě Evropský parlament. Došlo k výraznému snížení rizik, eh, ty poměry bankovních kapitálů už jsou na přijatelné úrovni a také vidíme, že zadlužení soukromého sektoru na, se nám snižuje. Toto by podle našeho názoru mělo také přispět eh, k jednání o evropském systému zajištění vkladů protože můžeme předpokládat, že dojde k dalšímu kvalitativnímu snižování rizik ve třech oblastech. Za prvé, harmonizace a zlepšení eh, rámců pro eh, insolventnost. Za druhé, provádění pravidelných přeskumů, pokud jde o nesplácené úvěry. A za třetí, eh, tím, že potlačíme nezajištěné národní dluhopisy. Toto je velmi důležité v rámci Evropského bankovního dohledu. Eh, my tedy doufáme, že toto všechno bude už v naš, realizováno v blízké budoucnosti. Doufáme, že toto všechno bude možné spustit tak, abychom měli zajištěný celkový rámec. Uh, když se podíváme na nebankovní sektor, myslíme si, že eh, je naprosto zásadní mít celkový obezřetnostní rámec a eh, snažit se zajistit řádnou finanční stabilitu s ohledem na reálnou ekonomiku. V této souvislosti vítáme návrh Evropské komise hmm v tom smyslu, že velké investiční firmy, které provádějí bankovní aktivity, by měly být považovány za úvěrové instituce a měly by také podlékat evropskému bankovnímu dohledu. My si myslíme, že jedině takto můžeme podpořit růst, protože od konce 90. let jsme zaznamenali trošku zpomalení toho růstu produktivity práce a nyní tady se pohybujeme v rámci nějakého jednoho procentního bodu. Máme také doklady o tom, že dochází ke pomalování většího rozptylu produktivity mezi e, firmami e, na hranicích a také přesouvání kapitálu. Podobně Mm, kromě zdravého bankovního sektoru musíme mít i dobře fungující a propojený evropský kapitálový trh. I toto je důležité pro podporu našeho růstu. A právě o to se snažila, snažila Evropská centrální banka už dlouhou dobu. Diverzifikováním zdrojů financování nefinančních podniků a posílením tedy e, celkově měnové politiky, toto vše je velmi důležité pro unii kapitálových trhů. A já tedy vyzývám všechny zainteresované subjekty, aby posílili svoje úsilí a aby se zasadili o vytvoření skutečné kapitálové unie. Závěrem bych chtěl říci, že jedna z klíčových lekcí, kterou jsme si odnesli z té krize, je, že měnová e- politika ECB a opatření v rámci finančního sektoru se musí vzájemně doplňovat. Efektivnější a stabilnější bankovní a finanční trhy podpoří lepší fungování měnové politiky a zároveň tedy politik, které realizuje ECB v nadcházejících letech. Je tedy velmi potřeba, abychom dále pokročili v budování bankovní unie a kapitálové unie. A to můžeme zajistit takže budeme i nadále podporovat úzkou spolupráci mezi Evropským parlamentem a Evropskou centrální bankou, tak jak jsem to já prožil během posledních osmi let svých zkušeností. Děkuji. Děkuji vám moc krát, pane místo předsedo Kostancio. Samozřejmě i parlament má značný zájem na tomto příspěvku. Děkuji za zmínění té nutné legislativní práce a doufáme v další plodnou spolupráci mezi našimi institucemi a doufáme samozřejmě ve zlepšení této spolupráce zejména pokud jde o komunikaci s vaším nástupcem. E, teď začínáme s dotazy a jako první má slova Burkhard Balc. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Děkuji vám, pane místopředsedo, za velice zajímavý úvod. I já mám velkou radost, že eh, jste dnes hostem v našem výboru a jménem své frakce bych chtěl poděkovat za konstruktivní spolupráci v posledních osmi letech. Nyní eh, se zveřejnila, byla zveřejněna výroční zpráva ECB eh, e za rok 2017. My jsme na to čekali s velkým napětím. Poprvé od finanční krize v roce 2008 eh, jste naznačili opatrnou změnu kurzu v evropské finanční politice eh, zejména návrat Asset Purchase Program byl zmíněn. Už dlouho na to v mnohé části Evropy čekali a doufali v takovýto krok, neboť makroekonomické prostředí se nerozvíjí teprve od začátku tohoto roku pozitivně. Momentálně máme míru inflace 1,4 v eurozóně. Hospodářský růst se také vyvíjí už od počátku roku 2017 pozitivně. Přesto eh, je ale potřeba určitý obrat v měnové politice. V USA se momentálně eh, snaží o značné eh, snížení eh, bilance a v Evropské centrální bance zaznívají pouze opatrné hlasy v tomto směru. Proto bych se vás chtěl dnes zeptat, jaká máte další očekávání ohledně dlouhodobého vývoje bilance Evropské centrální banky. A za druhé, měla by tato bilance být i nadále tak obsáhlá, abych to neříkal neutrálně, tak to nafouklá jako dosud. Jaká rizika s tím souvisí? Děkuji vám moc krát za, nejprve za laskavá slova. A teď k vašim otázkám. Ano, jsme si vědomí, zejména když to srovnáme s vývojem ve Spojených státech, že to, jsme si vědomi toho, že ekonomické cykly v obou těchto regionech jsou rozdílné. A naše inflační cíle stále ještě neodpovídají realitě, zatím očekávání nebyla naplněna. Vy jste zmínil číslo 1,4% z března, ale v únoru to bylo A jak víte, za, minulých, za minulé čtyři roky ta, ty domácí faktory ovlivňující inflaci drželi míru inflací okolo 1%. Takže abychom spolehali na budoucí normalizaci inflace, tady musíme být opatrní. v říjnu jsme ukázali, že jsme připraveni uh, k úpravám naší politiky v závislosti na vývoji událostí, což uh, bude v budoucnu nejinak. Doufáme, že situace se zlepší. A věříme, že eh, inflace se bude i nadále vyvíjet eh, bez ohledu na to, že naše prognózy eh, naznačují, že průměrná míra inflace za letošní rok bude 1,4 a příští rok zase 1,4. Takže je to postupný proces. A měli bychom postupovat opatrně, a vyhnout se situaci, kdy by příliš včasná restriktivní politika bránila tomuto vývoji. Celkově si myslíme, že naše politika funguje, ale samozřejmě znamená to, že budou ukončena mimořádná opatření, která jsme přijali, a poté nastane proces snižování bilance Evropské centrální banky. Nicméně chtěl bych zdůraznit, já tady samozřejmě nevím, co přijde v budoucnosti, na to nemám žádný vliv, ale chtěl bych zdůraznit, že ve Spojených státech se dlouho debatuje o budoucnosti platební bilance a není zatím jasné, jestli se Fed vrátí ke stejné štíhlé bilanci jako před krizí, anebo jestli zůstane nesnad na současných úrovních, tam dojde určitě ke značnému snížení, ale zda si uchová nějaký objem. K tomu jsou určité důvody, eh, souvisí to s finanční stabilitou, ale také s tím, že na celém světě, i v Evropě, jak už jsem zmínil ve svém úvodu, banky snižují svou financovací autonomii. Takže ta pavučina, ta spleť eh, úrokových sazeb na kterou bude mít vliv měnová politika, je teď mnohem složitější na uchování, protože už tady nejde jenom o banky. A to je také jeden z důvodů těch diskuzí ve Spojených státech. To je jenom takový komentář, není zatím skrytá žádná politika. Jsem si jistý, že určitě dojde k postupnému omezování platebních bilancí vzhledem k tomu, že centrální banka tady, i v, USA, i ve Spojeném království, i v Japonsku museli přijmout tato mimořádná opatření. Děkuji moc krát. Já bych eh, chtěl ještě navázat na to, co řekl Burkhard Balc z jiného úhlu pohledu. Ve zprávě se píše, že Měnová politika musí být i nadále opatrná, což eh, tedy znamená opatrná ve smyslu návratu k normálu, vzhledem k tomu, že vývoj cen eh, bude i nadále těmto trendům podléhat. My jsme o tom diskutovali už mockrát s předsedou Dragim, eh, který už toto téma také zmínil. A jedním z faktorů, které na to mají vliv, je také platová dynamika. Mně přijde nesmírně zajímavé a také trošku eh, matoucí, že ve vaší výroční zprávě se píše o dvou problémech. Nejprve na straně 22 hovoříte o strukturálních reformách a říkáte, ano, ty přispěly ke zvýšení zaměstnanosti, a potom používáte průzkum veřejného mínění. A z toho vycházíte, když říkáte, jaké by měly být další důležité reformy. Je to zlepšení flexibility, e, zflexibilnění pracovních úvazků, zjednodušení využívání dočasných e, e, pracovních poměrů. To jsou ty hlavní priority, které jsou tu zmíněny. A potom tady vidíme v tabulce B ilegální využívání um, neplacené práce a další. A potom v další kapitole, jaké jsou hlavní uh, faktory uh, a ta zpráva uh, identifikuje, proč tento trend příliš nefunguje. Nedávné strukturální reformy, jako ty, které se týkají kolektivního vyjednávání, mě tady to přijde trošku v rozporu. Na jedné straně tedy navrhujete strukturální reformy, které jsou v souladu s tradičním konceptem dluhu. Potom konstatujete, že jeden z problémů je v tom, že máme omezenou platovou dynamiku a musíme proto uvolňovat měnovou politiku a tak dále. Jak hodnotíte tuto otázku? Protože samozřejmě možná, že podnikatelská sféra bude toto považovat za nejdůležitější, ale pak jsou tu ještě další názory, které mohou se ve výroční zprávě ECB objevit. Děkuji moc krát. Jak jste právě poznamenal, ten průzkum, který jste citoval, to jsou jenom vyjádření názorů firem. To jsou odpovědi z různých podniků na průzkum veřejného mínění. To je tedy jejich názor, což je nutné zdůraznit. Takže jenom v tomto smyslu lze hovořit o nějakém rozporu, jak jste říkal. Ono se tak trochu dá čekat, že takovéto změny si budou přát manažeři. Samozřejmě to je součástí diskuze v naší společnosti, A situace ohledně flexibility a pracovního práva a tak dále je velice heterogenní v eurozóně. Takže neexistují žádná vhodná kritéria. A i když si vezmete ty rozvinutější, silnější země, tak zjistíte například, že u indikátorů pracovní flexibility od OECD země, která má teď nejnižší flexibilitu pracovního práva, je Německo. Protože soubor reform, které v mnoha zemích během krize proběhly, značně změnil panorama A to velmi zásadním způsobem. A dá se konstatovat, že to zotavení, které přišlo později, nějakou dobu po reformách, a s tím související eh, zvýšení zaměstnanosti a růstu lze přičíst eh, na konto těchto reform. Je také známo, a jsou na to empirické i akademické studie, že strukturální reformy tedy reformy v rámci pracovního trhu, většinou mají určitý počáteční efekt, kterým je snížení průměrné mzdy. To je dobře známo. A proto se to cituje, když, se, když analyzujeme tu Philipsovu křivku, tak tam je vztah mezi zaměstnaností a e, inflační výkonností. A opravdu, e, když máme období intenzivních reform na pracovním trhu, tak ta tendence je, že platy jdou dolů. Takto tedy reagují platy a inflace v období po reformách. Což tedy samozřejmě snižuje reaktivnost inflace na pracovní podmínky. Není v tom tedy žádný rozpor, je to pouze problém načasování, protože obojí je pravda. Děkuji. Otázka je, kdy začne to po druhé, protože poprvé už k tomu došlo. Je otázka, kdy půjdou platy zase nahoru. Ano, to je další věc, to je také důležité, protože mnoho publikací a studií o tom hovoří. My jsme provedli velkou studii inflace a faktoru inflace. Bylo to zveřejněno, je to takzvaný LIFT Project, je to na naší webové stránce a tam zjistíte, že na rozdíl od USA a dalších částí světa Philipsova křivka se zvyšuje v poslední době. Na rozdíl od USA, kde ten průběh eh, Philipsovy křivky je jiný. Takže po původním efektu po počátečním efektu, který je mezi ekonomy dobře znám a zdokumentován, tam mají strukturální reformy takovýto dopad. Ale je pravda, že v poslední době je Philipsova křivka strmnější, tak jak se dalo čekat. Děkuji, Bernd Luke. Děkuji vám, pane, pane Konstancio, budu hovořit německy. Já bych vám chtěl položit otázku, která se týká stabilizace finančního sektoru, zejména ohledně situace bank v eurozóně a zejména také v Německu. ECB ve výroční zprávě hovoří o situaci poměrně málo slovy. Identifikujete v podstatě dva faktory, které eh, narušují profitabilitu bank. Hovoříte o nízkých úrokových sazbách a hovoříte o záporných úrokových sazbách u eh, vkladů Evropské centrální banky, ale nezmiňujete už tu plochou strukturální křivku úvěrů ten tra- tra- tradiční obchodní činnost bank, tedy krátkodobé přijímání krátkodobých vkladů eh, a dlouhodobé udělení úvěru, tak tento obchodní model je značně eh, narušen a není už rentabilní, což vede banky k tomu, že se více podílejí na investiční aktivitě. Uchylují se k investičnímu bankovnictví. A právě na základě krize eh, Deutsche Bank, která teď opět plní novinové titulky, já tedy Vím, že ne, se nemůžete vyjádřit k Deutsche Bank, ale je to případ banky, která má zjevně velké problémy, což bych chtěl zmínit. Po, po, před podobným vývojem stojí Commerzbank v Německu. A na základě tohoto vývoje se ptám, jakou odpovědnost nese ECB za neuspokojivý vývoj obchodních činností eh, komerčních bank, které ustály eh, finanční krizi velice dobře a teď eh, později vzhledem k, úrok, k vývoji úroků mají veliké problémy s tím, aby si uchovali svou tradiční obchodní činnost a aby mohli pracovat se ziskem. A jaké tu vidíte možnosti pro to, aby se změnila politika ECB, aby komerční bankovnictví v Německu i v Evropské unii bylo opět rentabilní a, a proveditelné? Děkuji vám za tuto otázku. Tak nejprve bych chtěl eh, poznamenat, že pokud jde o ziskovost bank eh, v jednotlivých zemích i v celé Evropě, je záležitost velice různorodá, heterogenní. Ukazuje se, že ne prostředí s nízkými úrokovými sazbami, eh, že, že, toto, že tento faktor nevysvětluje nízkou ziskovost sám o sobě. Já bych chtěl uvést příklad, který pochází z oblasti mimo eurozónu. Švédsko. Úrokové sazby švédské centrální banky jsou nižší než ty, které máme my v eurozóně. Jsou nižší. Ty sazby jsou záporné 0,75 a navzdory tomu jejich banky mají eh, aktiva okolo 12 A v případě eurozóny tam je 116 význačných bank. Ve třetím kvartálu loňského roku konečně měli návratnost v průměru 7 Ve Švédsku je to 12 A když se to pokusíme nějak srovnat a porozumět tomu, proč to tak je, tak zjistíme, že nejlepší vysvětlení zní, že je to rozdílem v nákladové účinnosti bank. Když si spočítáte poměr mezi celkovými náklady bank a celkovými aktivy, nikoli příjmy, protože to záleží na spoustě dalších věcech, ale pouze náklady a aktiva, tak u severských bank obecně, ale zejména ve Švédsku, tento poměr je poloviční oproti eurozóně. Německu je vyšší než v dalších evropských zemích. Mimochodem, když nahlédnete do historie, tak průměrná profitabilita německých bank byla nižší, než je evropský průměr obecně. Z pochopitelných důvodů, které neskýtají žádný záporný nebo negativní pohled. Je to zkrátka tak, stalo se to z mnoha dobrých důvodů. Chtěl jsem tím pouze ilustrovat, že míra profitability bank a rozdíly mezi zeměmi i uvnitř Německa nelze vysvětlovat obecným prostředím nízkých úrokových sazeb. Ne, vy jste neodpověděl na otázku, to je tedy křivka výnosů. Ne, já se k tomu dostanu, já jenom uvádím vaši otázku do kontextu protože zdálo se, že vaše otázka implicitně naznačuje, že vysvětlením nízké profitability jsou nízké úroky, které jsme uchovali. A já právě hovořím o tom, že existuje mnoho protipříkladů v eurozóně i mimo eurozónu, které ukazují, že tomu tak není. V některých zemích to souvisí s NPL, ale ne v Německu, ne u německých bank. Pokud si ale vezmete nákladovou účinnost německých bank obecně, tak tam najdete eh, zásadnější vysvětlení těchto rozdílů. Pokud jde o křivku výnosů, tak ta je, jaká je. A v USA se eh, tato křivka sploštila za poslední rok. A jak víte, střednědobé a dlouhodobé sazby, které jsou ovlivněné měnově politickými opatřeními, v našem případě stále ještě ve střednědobém horizontu skupujeme, což ale v USA neplatí, tak tyto sazby jsou do značné míry ovlivněny vnímáním a chováním investorů eh, z dluhopisy. A skutečnost, že e, ta křivka se narovnala, křivka výnosu se narovnala a je poměrně plochá i v USA, to souvisí s vnímáním investorů. A to, že za prvé v nejbližších letech nenastane příliš vysoký růst nebo příliš vysoká inflace a proto jsou tyto míry i nadále nízké. Takže není to jenom měnovou politikou, že střednědobé a dlouhodobé eh, sazby jsou, jaké jsou. To nemůžete, nebo tento rys výnosové křivky nemůžete přičíst na vrub pouze měnové politice. Stojí zatím mnohem širší soubor okolností, které vedly a vedou investory k tomu, že mají takovýto vliv na střednědobé a dlouhodobé výnosy. Děkujeme, pan Paul Nedávné bomby v Itálii posily brla, která v podstatě vidíme, nebo síly, které nejsou nějak proevropské. A navíc to jsou síly, které nechtějí implementovat potřebné reformní opatření. Proto se chci zeptat, Jaké je vaše stanovisko ECB, pokud jde o hodnocení této situace? Obáváte se, že by Itálie mohla představovat veliké riziko pro eurozónu do budoucna? Druhá otázka. Pokud jde o ty cíle dvě a jejich vývoj, vidíme, že v poslední době to jde pouze nahoru a Bundesbanka má kredit asi jednu miliardu, když to srovnáme s nebo teda vůči ostatním bankám ve srovnání s eh, spojenými státy, kde systém Fed vlastně musí vybalancovat ty otevřené pozice jednou ročně, vždycky v dobnu, zatímco v eurozóně taková situace není. Domníváte se, že bychom to mohli nějak upravit, protože zdá se, že otcové zakladatelé eurozóny o tom nepřemýšlejí na počátku. A poté ještě otázka ohledně návrhu Macrona, který by chtěl navrhnout rozpočet asi 3 a 4 HDP, to znamená pro eurozónu je to veliká částka, ale finančního ministra nebo vůbec parlament pro eurozónu. Co si o to myslíte? Děkuji. Děkuji za vaše otázky. To jsou skutečně to je obrovský záběr otázek a já si nejsem jistý, zda já zrovna osobně mohu odpovědět na všechny tyto dotazy u Itálie. To já samozřejmě nemohu nějak předvídat, to uvidíme, to záleží na Itálii, na Italech, jak bude vypadat jejich politický vývoj, jakou si zvolí cestu, poté uvidíme. My zde skutečně nemůžeme nějak předpovídat. A pokud jde o ten cíl dvě, Samozřejmě, že nám potrvá určitou dobu, než by došlo k snížení těchto cílů. V podstatě vlastně jde o určitou reflexi nebo takové okamžité zvažování právě té situace ohledně společné měny. Protože cíl 2 v podstatě odráží pouze ten tok různých zdrojů transakcí přeshraničního charakteru v rámci eurozóny, a samozřejmě, že tyto transakce probíhají v eurech. Výsledkem a není to v rozporu s ničím nebo ani s tím vaším případem, o kterém jste se zmínil. Není to nějaký mechanismus, který by poskytl úvěr ekonomickým agenturám nějaké konkrétní země, Oni mají eura, v podstatě, když teda musí platit tím eurem mimo svou zemi, tak to prochází jednotlivými bankami, centrální bankou a poté se to dostane k cílové zemi, k té v cílové platbě a je to v eure, Řekněme, že by nějaká organizace, která využívá účetnictví ve evre, byla nějaká jiná, nebo jak všechny ty aktivity by probíhaly centralizovaným způsobem v rámci jedné rozvahy ECB, v rámci eurozóny, tak v tom případě bychom zde neměli žádné rozdíly, pokud jde o cíl 2 šlo by o konsolidovanou centralizovanou rozvahu. To znamená, že pokud by některá země skutečně opustila měnovou unii, tak centrální banka této země, která je zodpovědná vůči ostatním bankám by takto musela postupovat. To znamená pouze v případě té země, která opouští eurozónu v podstatě vlastně jde pouze o cirkulaci eura v rámci eurozóny. V tomto konkrétním ale případě bychom museli zároveň zvážit to, že všechny centrální banky by musely mít pozitivní kapitál. To znamená, že jejich příjmy, jejich aktiva jsou větší než závazky v rámci jejich rozvahy. To znamená, že by tyto banky měly dostatečnou kapacitu provést tyto platby v případě, že by došlo k této konkrétní situaci. Takže ten cíl 2, vy jste se zmínil o tom, že došlo k dalšímu dalšímu navyšování. My jsme o tom již vysvětlovali v rámci našeho, popisovali jsme to v našem buletinu několikrát. Vysvětlovali jsme, proč k tomu došlo v tom nedávném období, protože je to především propojeno právě s naším programem nákupu, protože vlastně ta veliká část vyrovnání těch transakcí, kde nám investoři prodávají cenné papíry, které my nakupujeme, jsou právě vypořádány v těchto zemích. To znamená, že finanční prostředky tečou tímto způsobem a ta korelace je tam skutečně vysoká, pokud jde o ty cílové hodnoty. To není srovnatelné s navýšením eh, cíle 2 kterým jeho výsledkem byla krize, tam byla ta stresová záležitost, panika, kapitál eh, nám utíkal, tekl do jiných zemí a tak dále. Na trhu to nyní nevíme, protože ceny aktiv v těchto zemích v poslední době byly víceméně stabilní v posledních několika letech. Čili toto není výsledkem nějaké stresové situace na trzích, spíše výsledkem našeho programu nákupu a to, jak dochází k vypořádání těchto transakcí v jednotlivých zemích, především v Německu. a na Miranda Pás bude další, nebo Sven Giegel bude mít další dotaz. Ano, děkuji, pane předsedo. Takže já jsem rovněž chtěl využít této příležitosti a rozloučit se s vámi, alespoň institucionálně po těchto mnoha letech. Já si velice dobře pamatuji, když jste poprvé začal pracovat v této funkci a proto bych se vás rád zeptal na názor ohledně jedné další institucionální záležitosti. Na jedné straně v posledních několika týdnech či měsících jsme viděli takové opravdu trapné skandály v oblasti praní špinavých peněz v Evropě nejhorší možná byl ten případ, kde jedna banka v Lotyšsku to skutečně tam šlo obrovské problémy s Vincent v Americe a tak dále. To skutečně zdá se, že tato instituce americká, která bojuje proti praní špinavých peněz, se v podstatě stala jakýmsi supervizorem v Evropě. A na druhé straně jsme si vytvořili i díky vám ESEB, což je instituce Mnoho z nás se ptá, zda je to správné místo pro ECB, protože je zde určité fungování e, měnového charakteru na jedné straně a tohoto orgánu na druhé straně. Obecně bychom mohli říci, že ESRP nemá až eh, takovou dobrou pověst, pokud jde o jejich kompetence. Proč k tomu došlo? ECB přece má dostatečné informace o třetích zemích, všechny měnové toky a tak dále. Čili co by vlastně mohl tento orgán udělat ještě více, pokud jde o monitorování praní špinavých peněz s těmi daty, které máte k dispozici. Na druhé straně si myslím, že by možná bylo dobré, aby ESRB se spíše možná stalo nezávislejší institucí, aby došlo k překonání potenciálního konfliktu zájmu tím, eh, že v měnové politice funguje v rámci ECB. Proto bych se chtěl zeptat, co si o tom myslíte, i když zdá se už z mimiky, že s tím nesouhlasíte, ale alespoň na váš názor bych se rád zeptal. Děkuji. Děkuji, pane Gigolte. Já skutečně v průběhu těch let jsem si velice vážil naše kontakty u různých záležitostí, pokud jde o praní špinavý peněz, podobně jako paní Louise se o tom zmínila. Zde myslím na půdě ekonu dokonce. My nemáme kompetence v oblasti praní špinavých peněz, protože existují národní orgány, které jsou zodpovědné v této oblasti. Tyto národní orgány mají investigativní pravomoce, které ECB postrádá. I když eh, jsme vlastně mm, podobným orgánem, protože supervizor nebo ten dohled, orgán do, dohledu, mnoho lidí si to neuvědomuje, může navštívit tyto banky, podívat se na jejich eh, dokumenty, ovšem samozřejmě pouze na to, co jim ty banky umožní nemají policejní pravomoce, investigativní pravomoce, eh, nějakým způsobem skonfiskovat počítače a tak dále. Čili tyto pravomoce skutečně my nemáme v našich rukách orgán dohledu může mít možnost nahlédnout do těchto informací, ovšem pouze to, k čemu nás pustí. Praní špinavých peněz to je problém, že to nezjistíte, když se podíváte pouze na finanční toky, které tečou z jedné banky do druhé. Tam nezjistíte, že jde o praní špinavých peněz. To zjistíte pouze, pokud banka bude aplikovat aplikovat ten princip Know Your Client a identifikuje detailně, podrobně, přesně to, odkud tyto finance pochází, protože špinavý. Ten je tam vlastně, o co tam jde. To jsou peníze, které jsou vytvořeny, vygenerovány pokoutným způsobem v rámci nějaké černé ekonomiky a tyto peníze vygenerované poté se dostají, dostávají do bank, Eh, v rámci vkladů a z této banky se platí potom nebo vyplácí legálním způsobem a to, tam jde o právě praně špinavých peněz, protože tyto nelegální peníze se dostanou v rámci vkladů do těchto bank, kde dokonce se navýší úroky a tak dále. Ta, ten princip know your client, to znamená poznej svého klienta, to musí skutečně banka aplikovat eh, v této oblasti, musí dojít k dohledu ze strany agentur, orgánů, které mají tyto pravomoce, tak to probíhá. To, že máte k dispozici statistiky, veškerá data v oblasti cíle dvě, pohyby, finanční toky z jedné banky, která je legální, do druhé banky, která je legální, tam skutečně nemůžete detekovat absolutně nic, co se týká praní špinavých peněz. To není možné. americké orgány, které právě detekovaly tento konkrétní případ i mnohé jiné, ty to nesledovaly na základě finančních toků, ale jinými prostředky, to jistě víte. To bychom, na to bychom neměli zapomínat. Já osobně si ale myslím, že to evropské uspořádání na základě národních orgánů, které jsou zodpovědné za praní špinavých peněz, že to není dobré uspořádání. Že buď nějaká centralizace nebo možná vynucení vyššího typu hlubší spolupráce sítí národních orgánů, které bojují proti praní špinavých peněz, že by to bylo opravdu dobré, protože musíme zlepšit kapacitu detekování těchto mm, problémů. SRT. Tento orgán byl vytvořen, ovšem došlo ke dvěma takovým okamžikům, které jsme zaznamenali od jeho vytvoření. Prvním je Brexit. Víte, že poté, co Velká Británie nás opustí, tak celková aktiva bank v rámci EU 97 až 98 těchto aktiv je v rámci mechanismu SSM, který díky vám má právě tu možnou supervize. Takže ECB má tyto pravomoce, které zde neexistovaly na počátku a po Brexitu to bude představovat 97 až 98 celkových aktiv bank v rámci EU. Druhý okamžik, to, že ECB má tyto kompetence nyní znamená i to, že ECB se zároveň stala orgánem v rámci makrobezrytnostních politik. Což znamená opět takovou situaci, která je odlišná. Na rozdíl od vašeho názoru, jeden z dokumentů Brugla tvrdí, že výsledkem tohoto rozvoje by byla integrace ESRD do ECB, eh, e protože podle jejich názoru by to lépe korespondovalo stávající nové situaci. To znamená, že přesně opačný názor na to mají o kterém jste se zmínili. Ovšem tato instituce může přijít pouze s určitým varováními, doporučeními. Není to orgán, který by mohl něco vnucovat komukoliv. Jde skutečně pouze o varování nebo doporučení. Možná proto si myslíte, že to nebyl příliš aktivní orgán, efektivní orgán. Je pravda, že ne všechna tato doporučení jsou vždycky uplatněna poté, ale to je povaha této instituce, kterou jste vytvořili a výsledkem této situace je následující věc. Musíme to vzít v potaz a to, že si uvědomíme, že ECB, bankovní dohled, tato supervize by měla být považována za plnohodnotnou um, makrobezřetnostní uh, eh, eh, instituci, což zatím bohužel eh, tomu tak není. Děkuji, děkuji, říká pan předseda. Ano, takové EU, FEI, které bychom měli vlastně vytvořit. Já jsem trošku skeptický v tomto ohledu. My máme skutečně již dostatek institucí a ne, abychom se tvořili ještě další. To si skutečně myslím, že už by v tom byl opravdu veliký zmatek. Marisa Matias má slovo. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Nemám Děkuji vám, pane předsedo. Pane Konstancio, děkuji vám za vaše informace. Jste tu dnes naposled ve své funkci místo předsedy Evropské centrální banky a je od vás velice hezké, že jste přišel, abyste s námi diskutoval. Mně se zdá velice důležitý jeden bod, do kterého bych chtěla zajít hlouběji, a to je role ECB a jejich programů, pokud jde o nákupy dluhů, zejména ze zemí periferie. A nejenom tyto programy, ale potom i další signifikantní programy Evropské centrální banky, už vlastně došlo k určité redistribuci, ale e, ty makroekonomické rozdí- nerovnosti se ještě vyostřily. Myslím si, že e, každopádně je to tak, že země na severu jsou na tom jinak než země na periferii. Je to zkrátka tak, že byly korigovány problémy několika posledních let a Evropská centrální banka musí vnímat svoji zodpovědnost. Nicméně Evropská centrální banka nedělá příliš mnoho proto, aby zastavila nebo korigovala tok kapitálu z periferních zemí do centra. E, bude s tím něco dělat nové předsednictvo ECB, nový místopředseda, až se ujme funkce? Momentálně se tedy mění vedení, ale já se ptám, jsou nějaké nástroje nebo jsou nějaké garance, s jejichž pomocí by měnová politika ECB mohla dlouhodobě pokračovat, eh, anebo nás čekají určité změny? Děkuji. Jestli dovolíte, tak já bych odpověděl anglicky, protože si myslím, že je to lepší pro většinu nebo možná pro všechny poslance vašeho výboru. Pokud jde o tu první otázku, já nesouhlasím. Omlouvám se, že ta eh, mimika už to naznačila a vysvětlil bych vám proč. Že by to snad mělo by nějaký negativní dopad na tyto země, jako kdyby bylo téměř lepší, kdybychom vůbec... Já vím, že jste to tak nemyslela, ale tak to znělo trochu. Víte, znělo to skutečně až tak jste obvinoval ten transfer kapitálu, jakožto výsledek tohoto programu, jako kdyby ani nestálo za to se vůbec do toho pouštět. Čili ta otázka skutečně nestojí tak, jak jste ji nastínila. ECB je totiž pouze jedním prvkem celého tohoto systému. Ty nákupy neproběhly pouze tím, že bychom my udělali tyto nákupy, takže jedna instituce, byly to i národní centrální banky a většina, pokud jde o výnosy, ne zisky, ale rovněž zisky, které vyplynuly z těchto transakcí, zůstala poté na účtech národních centrálních bank. A to bylo poté distribuováno jednotlivým akcionářům podle národní legislativy. ECB skoupila pouze malou část těchto cenných papírů a zároveň jsme tam přidali zisky jednak pokud jde o úroky, ale zároveň i kapitálové přínosy. Já bych to řekla v takových závorkách na rozdíl od mnoha těch hlasů, které tam zazněly, že by ECB vlastně přestala bankou s toxickými aktivy, tak to není pravda. My skutečně jsme v důsledku těchto programů dosáhli zisku. To znamená, nešlo o žádné ztráty, o žádná toxická aktiva, naopak o zisky. Ovšem, poté to proběhlo v rámci všech těchto komponentů eurosystému, včetně ECB. Jak to vypadá se zisky v rámci ECB? My můžeme navýšit naše obecné rezervy, ale pouze do úrovně kapitálu ECB. A my už jsme se dostali na tuto hladinu, čili nemůžeme nadále zvyšovat rezervy z těchto zisků, protože již tohoto stropu jsme dosáhli. A ty zbylé zisky jsou distribuovány Národním centrálním bankám. Opětovně to znamená, že všechno vracíme Národním centrálním bankám, které poté to distribuují svým akcionářům, teda svým vládám. Čili nejde o nějaké obrovské transfery z periferie do centra, to znamená do ECB. Ne, to jsem nyní vysvětlila, že tomu tak skutečně nebylo. A ty zisky skutečně poté byly opětovně navráceny míst, národním vládám, ne to, znam, to byla, byly to samozřejmě výsledky, celkové výsledovky, samozřejmě poté to bylo na rozhodnutí národních centrálních bank, čili nebylo to jednorázové rozhodnutí, ale všechny centrální banky v eurosystému byly profitabilní a distribuovali zisky svým akcionářům i díky výnosům z tohoto konkrétního programu. Nesmíte zapomínat na to, že Centrální banka jednak ECB a zároveň Národní centrální banky musí být finančně zdravé, pokud jde o jejich rozvahy. To je velice důležité. To je i výsledkem dodržování podmínek smluv. Ale, jak už jsem se o tom zmínil, my můžeme si v podstatě eh, ponechat pouze část zisku, která dosáhne výše nebo teda eh, té eh, generální rezervy. Zbytek se dostává Národním centrálním bankám. A druhá záležitost, k čemu dojde, když teda se vymění naše vedení, jak bude vypadat Eh, rozvoj do budoucna. Vy jistě budete hrát velice důležitou roli v, těchto, v tomto dalším výboji. To je velice důležitá zase. Děkujeme. James Coburn má dotaz. Ne, to byl, to byl spíš herec, ano, ale no, no, je mnoho politiků, kteří byli herci, takže proč ne? Uh, Jedna otázka ohledně Deutsche Bank. Jsem rád, že jste mezi námi. Toto je otázka, která nás neklidňuje. Určitě máte podobné obavy jako já. Italské banky, zdá se rovněž, ehm, tam situace je šílená, velice zneklidňující. Já jsem položil tuto otázku i v minulosti. Pokud jde o Ferhofštata, Barniera a její snahu potrestat City of London, což jsou vlastně bankéři Evropy, když jsem to líbí či ne. Myslíte si, že je to rozumné v tomto období, kdy tyto banky v Německu, v Itálii, jak vidíme, skutečně jsou v takové velice nestabilní situaci? Hmm, že by skutečně jako mohlo dojít k tomu, že s tím, že tyto italské banky ani nebudou mít dostatek um, prostředků, protože potrestáme City of London, pokud to vytvoří určitě způsobí problémy, tak to přece nemůže z toho nemůže těžit eh, nikdo. Možná s panem Barnierem a Ferroštante byste mohl promluvit aby to nebyly takový Laurel a Hardy Brexitu, aby se skutečně chovali trošku rozuměji, aby si do budoucna uvědomili, že s Londýnem a Británií musíme dělat biznis a že mm, skutečně jsme velice úspěšnou ekonomikou a že určitě budete chtít s námi dělat eh, obchody především s ohledem na to, že vaše banky jsou tak šílené situace. Děkuji za vaši otázku. Já bych úplně se nepřipojil tak eh, k tomuto negativnímu pohledu, který byste jste tady vylíčil, pokud jde o ty banky obecně. Jenom řekněte, že mám pravdu. Ne, uvidíme, uvidíme. Ale eh, mohu vám říci, že odolnost evropských bank obecně se výrazně zlepšila. Průměrně vzato. Ale eh, opravdu to tak vidíme a myslím si, že průměru ten poměr eh, vlastních zdrojů je velmi, velmi dobrý. Můžeme se dostat až na nějakých 18-19 A to je to číslo pro ten poměr společných aktiv. A musíme si uvědomit, že v roce 2007 to bylo nějakých 7%. Takže podívejme se, kam jsme se dnes dostali. Já myslím, že ta odolnost se výrazně zlepšila. Takže já bych se úplně nepřipojil k takto negativnímu vylíčení, jak jste tady nadnesl. Ano, máme tady určité problémy v evropských bankách, ale i vy v Británii jste měli problémy v bankách ve Spojeném království během krize. A říkat, že Evropa trestá londýnské city, to ne, my jsme nijak se nepodílali na vašem rozhodnutí. Bylo to vaše legitimní rozhodnutí opustit Evropskou unii, opustit jednotný vnitřní trh, takže to je důsledek vašeho rozhodnutí. Rozhodnutí, které učinilo Spojené království, to jsme nespůsobili my. Já myslím, že to nemusíte takto říkat. Ne, ne, nechte mě eh, dokončit moji myšlenku. Já jsem si jistý, že budeme mít nadále významné podnikatelské vztahy se Spojeným královstvím, pokud jde o průmyslové zboží, služby a tak dále a tak dále. A to bude na konci toho procesu. Ale to, na co vy tady poukazujete, to není toto. Vy tady říkáte, že navzdory tomu, že budete mimo, že budete mít vlastní regulace, vlastní monitoring, vlastní dohled, tak přesto byste chtěli zůstat v jednotném vnitřním trhu eh, v oblasti bankovních služeb, jako kdybyste nevystoupili z EU a to se přece nedalo očekávat. Nikdo Eh, určitě nechce nějak trestat londýnské city, ne, nadále chceme pokračovat v tom podnikání, v tom biznise, ale prostě na jiné bázi, na jiném základě a to je jednoduše přirozený důsledek vašeho legitimního rozhodnutí opustit Evropskou unii. Ale vašeho demokratického rozhodnutí a na to má každý právo. Jistě to říká. Tak proč zníte tak negativně? Když se takto rozhodli britští občané, tak je to něco, co byste měli akceptovat? Proč to podáváte takto? Ne, já jsem se to nesnažil říkat nějak negativně. Určitě ne, ale britská veřejnost to tak vnímá. No, dobře. To nemohu eh, nějak interpretovat. Ne, vy jste řekli, že chcete opustit jednotný vnitřní trh. Vy jste byli proti tomu. Ne, ne, ne, nám už jednotný vnitřní trh stačil. Děkuji mnohokrát. Eh, dobře, a dál pan Enmans. Děkuji, já budu hovořit holandsky. Děkuji. Takže já bych se chtěl vrátit k tomu, na co se ptal pan poslanec Klins po těch, pokud je o ty cílové eh, hodnoty, ty bilance. Já eh, se chci zeptat na následující. Vy tady hovoříte o tom, že bude dále postupovat integrace a tak dále a tak dále, ale pan Klinc a další se tady ptali na tu studii Ferryho institutu a na základě té studie eh, dospěli k závěru, že nelze vyloučit ani kolaps evropského měnového systému. Byly tady Eh, identifikovány dvě dlouhodobé cesty. Jednak je tady Macronův plán pro další integraci Evropské měnové unie a potom ty cílové eh, bilance, ty jsou tady konkrétně zmíněny. Eh, na jedné straně tady ten máme objektivní cíl toho systému, ale ono tady přitom dochází už dlouhá léta k určitému zneužívání. Je to vnímáno jako nějaká půjčka zdarma Eh, Německo, Nizozemsko, do určité míry i eh, Portugalsko a eh, Německo má teď zůstatek více než 900 miliard a pokud by došlo k nějakým problémům a země by byla donucena odejít, tak jaká se myslíte, že jsou tady rizika, pokud jde o ty negativní bilance a jak byste k tomu na to chtěli zareagovat v souvislosti s tím, co uvádí tato studie? Ano, e, já už jsem to řekla v té svojí předchozí odpovědi. Jakékoliv problémy, které by mohly souviset s těmi bilancemi Target 2, tak e, mm, nelze vyloučit ani případy těch zemí, které by eventuálně odešly. Ale já si myslím, že je velmi, velmi nepravděpodobné, že by něco takového nastalo, podle mého názoru. Uh, protože to by bylo velmi dramatické, zejména pro tu, kterou dotčenou zemi. A jak víte, podle smlouvy žádná země, žádnou zemi nemůžeme jen tak vyloučit. Muselo by to být tedy rozhodnutí té země jako takové, že odejde. Čili to je opravdu velká věc k zamyšlení. Potom další věc. Vy zmiňujete úvěry, půjčky, ale oni to nejsou půjčky v tom pravém slova smyslu. V těchto zemích ty ekonomické e, subjekty generovaly eura bez jakýchkoliv úvěrů centrální banky. Čili ty subjekty tam vytvářejí, tam generují eura ale platí, jakoby splácejí ta eura někomu v nějaké jiné zemi. Ovšem, ty hospodářské subjekty nedostávaly žádné úvěry centrální banky, aby dostali ta eura, ať už to byly firmy nebo kdokoliv. Takže ta eura jdou do jiné země přes banky a přes systém centrálních bank. A to je běžný oběh, to je situace v rámci jakékoliv běžné měny. Čili eh, to bychom museli zabránit oběhu té měny, což je něco, co používají hospodářské subjekty ve všech členských státech. Takže nastavení těchto postupů bylo takové, aby tam bylo tady to účetnictví, ta registrace těch účetních zůstatků eh, v registračních bankách v těch členských státech. A mohla by tady nastat taková situace, že nějaká země odejde a bude tam úvěr, který, mm, jak už jsem řekl, bylo by to tedy tak, že ta centrální banka má ta aktiva a tam by plynula ta odpovědnost. Ovšem, to je nevyhnutelný důsledek toho, že jsme si vytvořili měnovou unii, že máme jednotnou měnu. Tak to prostě je. Ovšem zároveň, jak jsem řekl, tentokrát ten nárůst zůstatku Target 2, Target 2, ne, o, není nutně navázán na nějaké zátěžové situace a únik kapitálu. My jsme e, už poukázali na velmi úzké vazby mezi těmi e, různými programy. Čili to je všechno, co k tomu můžu říci, pokud jde o ty zůstatky Target 2 a o to, jak to tady bude fungovat. Děkuji, Gabriel Mato. Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji panu místopředsedovi a vítám vás opět na našem výboru. A vy vidíte, že my tady bráníme práci Evropské centrální banky, zejména pokud jde o to, jak jste přispěli k ekonomickému oživení, ale zároveň si myslíme, že eh, ta měnová politika není jediným nástrojem. Nicméně, já bych se chtěl vrátit k té inflaci 1,4% a jak to souvisí s těmi cíly, které jste tady uváděl, a míra růstu. My tady vidíme, s jakými výzvami se musí potýkat Evropská centrální banka. Ale co udělala ECB, je, že Eh, donutila podniky zapojit se do toho programu Quantitative Easing a myslíme se, že by tady mělo docházet k postupnému snižování pobídek, ale mě by spíše zajímal nějaký ten časový rámec a ty e, redukční stimuly, jak se to bude promítat do eurozóny. Já bych byl opravdu rád, kdybych se to mohli říci jasněji. Jinými slovy řečeno, e, růst eh, té měnové politiky nemusí to nutně souviset s nárůstem inflace, takže mě by zajímalo, jakým způsobem mm, tedy vidíte to, že nebyly dosaženy ty inflační cíle a občané eh, často slyší o krizi, ale zároveň slyšíme, že situace se zlepšuje, hovoříme o oživení, ale lidé tomu úplně nerozumí. Oni pochopili tedy, že byla krize, že to nějak je potřeba překonat, ale teď už úplně tak zase nevnímají, že dochází k nějakému oživení. Takže mě by zajímalo, co můžeme sdělit těm eh, nejméně příznivě Eh, situovaným lidem, aby měli také pocit, že se nějak podílejí na to oživení. Co jim máme říci? Děkuji, děkuji za váš dotaz. Tak nejprve k té první části vaší otázky. Já úplně si nemyslím, že to postupné přizpůsobování v našich programech nákupů a nekonvenčních opatřeních bude mít negativní dopady na růst. Já myslím, že ta skutečnost, že tam bude docházet k těm úpravám, je známka toho, že dochází k hospodářskému oživení, že probíhá. V loňském roce jsme měli míru růstu v eurozóně 2,5 a v rámci našich prognóz tam předpokládáme 2,4 a 1,9 pro příští rok, takže dochází k hospodářskému oživení. Dobře, přesto průměrně máme poměrně vysokou nezaměstnanost. V rámci eurozóny je to 8,5%, ale zároveň to je nejnižší číslo od roku 2008, takže ono tady k tomu dochází. Ale samozřejmě ne všechny části naší populace už to vnímají. Ale když se podíváte na vývoj hospodářského vnímání v eurozóně, když se podíváte na průměrně vnímání eh, spotřebitelů a na míru optimismu mezi spotřebiteli, tak i tam vidíte zlepšení. Je už tam zřejmé zlepšení v tom průměru. Takže už se to nějak promítá, už to je vidět v tom celkovém chápání a vnímání na straně spotřebitelů. A mimochodem, soukromá spotřeba která byla hlavním hybatelem našeho oživení. Byla to velmi důležitý aspekt na straně výdajů, právě ta soukromá spotřeba. Takže tady se ukazuje, že hodně spotřebitelů už to vnímá a zvýšili své nákupy. Dobře, Zároveň s vámi ale souhlasím, je pravda, že je tady celá řada ještě segmentů a v některých zemích mnohem je jich více, kde zatím oni nijak nezaznamenali to oživení. To je pravda, ale to tak prostě je. Taková je povaha té situace a v našich zemích ty ekonomiky jsou obecně nastaveny určitým způsobem, ale zase nebylo by úplně správné říci, že spotřebitelé a populace obecně už nic ne- nezaznamenali, pokud je o to oživení. Mzdy, tady je to pořád poměrně mírné, to nás poměrně překvapuje, protože my bychom očekávali, že tady bude výraznější nárůst. Jsou tady určité známky eh, které toho, že to zatím není úplně přesvědčivé a máme tady zároveň podprůměrný nárůst mest v rámci eurozóny, což je trošku zvláštní s ohledem na ten růst obecně, ale je tady několik vysvětlení. Jednak určitá nehybnost související s tou krizí. V důsledku toho všichni jsou takový více opatrní, obezřetní Mm, zároveň odborové svazy, pracovníci obecně jakoby zdánlivě akceptují si situaci, protože pořád mají obavy z nezaměstnanosti, takže oni jsou připraveni akceptovat umírněný nárůst mest, takže to je jedno vysvětlení té nečinnosti, ale ono to se s postupem času změní. E, to bude trvat nějakou dobu, než začnou probíhat ty změny. Potom také dochází k revalvaci měny a podobně. Čili to jsou různé ty vývoje, různé ty aspekty. Ovšem ta čísla obecně myslím, že mluví jasně. Takže my si myslíme, že ty redistribuční politiky by mohly pomoci a že obecně pokračování nárůstu zaměstnanosti nabídne celou řadu příležitostí i dalším segmentům, které zatím příliš netěžily z toho oživení. A zároveň dále zdůrazňuji, že my jsme jediný velký region na světě, který od roku 2014 vytvořil více než 6 milionů pracovních míst. Takže to určitě něco znamená a určitě někdo někde to pocítil. A zároveň, jak říkám, vidíme tady to vnímání spotřebitelů, které už se mění v rámci celé eurozóny. Děkuji, Pedro Silva Pereira. Prezident, queria começar por saudar o Vitor Constâncio. E... Děkuji. Eh, Děkuji. Já bych vám chtěl poděkovat, pane Konstancio, že jste eh, dnes přišel na své poslední veřejné vystoupení v Evropském parlamentu. Odvedl jste jako místo předseda ECB vynikající práci A chtěl bych vám také poděkovat za to, že jste celých těch osm let velice dobře spolupracoval s Evropským parlamentem. V roce 2017 eh, jste nás oslovil a Evropská centrální banka eh, provedla, prováděla měnovou politiku, která zabránila kolapsu eurozóny, která měla stabilní bázi a která stabilizovala eurozónu, posílila ekonomiku a bez ohledu na kritiku, kterou vyslovil pan Balc, se domníváme ve frakci SAD, že dohledové povinnosti ECB jsou signálem vysoké zodpovědnosti, protože e, inflace je jedním z hlavních mandátů ECB a míra inflace, které bylo dosaženo, je zcela přijatelná a zůstane tak patrně i v příštích letech. Mám ale několik otázek. Za prvé k makroekonomické politice. Jestliže bude pokračovat měnová politika, která bude podporovat hospodářství, tak to samozřejmě nemůže trvat navždy. A já bych se vás chtěl zeptat, Chci se vás zeptat na tu skutečnost, že měnová politika se vyvíjí e, poněkud opatrněji. Není tomu náhodou tak, že jsou podporovány spíše jiné politiky, například strukturální politiky a zejména rozpočtová politika? Rozpočtová politika totiž byla v posledních letech neutrální a musí se také rozvíjet dále, s čímž samozřejmě souvisí určité kompetence a odpovědnosti a také vstup zemí, které mají vyšší rozpočtovou marži. Pokud jde o eurozónu, tak jste se zcela jasně vyslovil pro bankovní unii. A řekl jste také, že agenda reformy eurozóny je pilíř eh, pro uchování naší rozpočtové kapacity, a že to nemůže být reforma minimalistická. Děkuji, já budu odpovídat anglicky, aby z toho mělo více i publikum. Děkuji vám moc krát za laskavá slova na adresu mého působení ve funkci. Pokud jde k vašim otázkám, měnová politika se uspůsobuje příznivému vývoji ekonomiky a bude se normalizovat. Není to tak, že by se stala restriktivnější, protože kdyby se zvýšila restriktivita, tak protože se situace zlepšila více. Jestliže začnou stoupat úroky, vytvoří to pro lidi spoustu problémů, ale pokud stoupnou, tak budou stoupat i nominální příjmy a všechno tedy souvisí s tím obecným zlepšením nominálního HDP a s vývojem nominálního příjmu. To je tu úplně nové politiky normální, že reaguje na tlaky inflace, které jsou různé v různých ekonomických fázích cyklu. A abych přešel k vaší poslední otázce, k její první části, která se týkala fiskální politiky. Ano, dá se říct, že měnová politika se musí přizpůsobit nové situaci. Jestliže nastanou šoky, ty můžou z ničeho nic přijít, tak role fiskální politiky bude zmírňovat tyto šoky, tak jak to bylo po krizi. I to je normální. a výklad komise v letech 2015 a 2016, pokud šlo o flexibilitu pakty, paktu stability a růstu v situacích šoku a problémy, by umožnil, aby k tomu došlo. A také by se mohl eh, dát k využití fiskální prostor jednotlivým členským státům. Dá se ale říci, že v, nepříli, v blízké budoucnosti to není pravděpodobné. Kdyby ale přišel další recesní šok, tak je třeba se více opírat o fiskální politiku při reakci na takovýto případný šok. Pokud jde o vaši druhou otázku, tak to je příležitost i odpovědět jednomu z vašich kolegů, pokud jde o to, co navrhuje prezident Macron. Ano, jste se ptal vy. Ještě předtím, než prezident Macron přednesl tyto návrhy, tak eh, byla rozpočtová kapacita navržena zprávou pěti předsedů už v roce 2015. A pro mě jde o důležitou složku reform, které budou v budoucnu potřeba. a které by se měly vypořádat jak s asymetrickými šoky, tak se symetrickými. Je to makrostabilizační funkce, kterou si měnová unie vyžaduje. A teď hovořím ze svého osobního pohledu. nemusí jít nutně o rovnoměrně se rozvíjející rozpočtovou kapacitu eurozóny. Jde tady spíš o vytvoření fondu, který by se dal použít v případě významných makroekonomických šoků, čímž by se makroekonomická situace stabilizovala. To zatím měnové unii chybí a je třeba skonzolidovat její odolnost odolnost je důležitá, protože pak eh, bude fungování měnové unie mnohem hladší a efektivnější. Jestliže nedojde znovu k fragmentarizaci, jestliže nebudou existovat tak silná rizika jako nyní, tak ta makrostabilizační funkce může pomoci vyhnout se takovýmto epizodám eh, fragmentarizace. Děkuji vám. Děkuji. Teď eh, ty poslední čtyři řečníky bych prosil, aby se drželi časového limitu, protože už nám dochází čas. Ještě jednou Gabriel Matu. Já bych eh, chtěl dodat ještě další věc. My máme před koncem tohoto politického mandátu samozřejmě zájem na tom, aby eh, nastal pokrok eh, s hospodářskou a měnovou unii. A tady je třeba pamatovat především na vytvoření fondu, vytvoření fiskální kapacity. Před měsícem se objevil návrh na vytvoření centrálního mechanismu stabilizace, který by absorboval asymetrické šoky v členských státech. A pokud ten návrh chápu správně, tak eh, myšlenkou je zaměřit se na dopady v ekonomickém sektoru, a nikoli na dopady na členské státy. Takže jde tady o to vyhnout se rizikům, ale nevytvářet mechanismy automatických transferů mezi zeměmi. Má otázka tedy zní, jak bychom, záru, jak bychom garantovali, že to bude fungovat, vzhledem k tomu, že by bylo možné se zaměřit i na určité země v případě, kdy budou mít problémy s likviditou. Jak vytvořit takovýto stabilizační mechanismus, abychom garantovali zemím eurozóny, že dostanou pomoc v případné situaci krize. Tak za prvé ECB jakožto instituce nevydala žádné konkrétní stanovisko ohledně této centrální fiskální kapacity. Podporujeme zprávu pěti předsedů a ten obecný přístup spočívající v tom, že by bylo možné vytvořit takovouto makrostabilizační funkci, ale k detailům jsme se nijak nevyjádřili a nezavázali jsme se k žádnému návrhu. Možná existuje pracovní dokument, který zmiňuje určité návrhy, ale pracovní dokumenty instituci k ničemu nezavazují. To je potřeba si uvědomit, tento rozdíl. Řešení toho makrostabilizačního problému je mnoho Týká se to nezaměstnanosti, dotací z centra, eh, rozpočtových linií, ochrany investic. Těch řešení je více a my nemáme oficiální pozici ECB, oficiální názor na to, které z řešení je nejlepší pro realizaci makrostabilizační funkce. Jakob von Weizsäcker. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, pane místo předsedo, eh, jsem velice rád, že tu jste. Eh, nejprve bych se vás chtěl zeptat na události, ke kterým došlo na počátku vašeho mandátu, konkrétně v roce 2011. Tehdy došlo k podivnému navýšení úrokových sazeb. A teď při zpětném pohledu se mnozí lidé domnívají, že to patrně byla chyba. Když se ale podíváte na tehdejší inflaci, tak eh, vidíte, odkud se to vzalo. Takže když se podíváte na těch posledních 8 let a zejména na tu tehdejší epizodu, když se zamyslíte nad dnešními úroky, řekl byste, že musíme být opatrní, protože se blížíme k nule, tak by nám prospěla spíše opatrnost, anebo byste spíše řekl, že bychom si neměli dělat příliš velké starosti z dnešních nízkých úroků v souvislosti s epizodou z roku 2011. A jak vidíte to, co by se mohlo stát za 2-3 roky? Mohl byste toho využít jakožto příležitosti, abyste nám vysvětlili, jak pohlížíte na svůj mandát? A má druhá otázka souvisí s vašimi výroky z úvodního projevu, pokud jde o EDIS. Vy jste uvedl tři body související se snižováním rizika které bychom patrně měli mít na paměti při uzavírání dohody. Byla tam, respektive jedna věc mi tam chyběla ve vašem seznamu. A to riziko pro státní pokladny. A mě by zajímalo, jestli jste to nezmínil z, dů, z časových důvodů, že jste zmínil jenom tři body a ne ten čtvrtý, anebo si myslíte, že riziko pro státy by nám nemělo dělat starosti pokud jde o bankovní bilance v souvislosti s EDIS. A třetí otázka souvisí s něčím, co jsem si se zájmem přečetl dnes v médiích. 21. března Bloomberg diskutoval o e, evropském systému zajištění likvidity. A pokud to správně chápu, tak ta idea spočívá v tom, že ECB by mohla poskytovat likviditu e, dobrým bankám, ale z nějakého důvodu by eh, dotečná aktiva musela splňovat poněkud nižší standardy. Eh, to tedy říká Bloomberg, eh, vy jste, vy jste byl na té schůzi, takže abych vám to usnadnil, tak já bych se vás zeptal, co si myslíte o těch nižších standardech. Je to vhodné pro kvalitní banky nebo ne? Děkuji za tyto otázky. Uh, Pokud jde o to navýšení úroku z roku 2011, tak jak jste sám říkal, teď při zpětném pohledu můžeme mít na tuto epizodu různé názory, ale je třeba zdůraznit, že v tehdejší době proběhly určité změny těsně před létem 2011 a tehdy inflace v eurozóně byla kolem 2,5 nebo 2,7%. byla nad 2%. A růst v první polovině roku 2011 činil okolo 2%. Takže vývoj v prvním pololetí 2011 naznačoval, že zotavení po krizi z roku 2008 a 2009 eh, začíná přicházet. Takový je kontext, v němž byla tato rozhodnutí učiněna. Samozřejmě potom, po letě 2011, se stalo něco úplně jiného, než co se dělo v prvním pololetí. Veškeré prognózy ekonomického růstu e, selhaly, nenaplnily se, protože ekonomika velice zpomalila v, roce, v druhé polovině roku 2011 což mělo následky i e, pro inflaci a situace se zásadně změnila. A výsledkem toho bylo, že byly vlastně zneutralizovány ty nárůsty před létem a my jsme je zrušili v, prosin, v listopadu a prosinci. Jak víte, měnová politika funguje s určitým časovým spožděním, než nastane efekt. Takže tím, že došlo k navýšení sazeb e, v těchto měsících, to samo o sobě není vysvětlením eh, té druhé recese, ke které došlo v roce 2012 a 2013. Vysvětlení té druhé recese spočívá zcela na fiskální politice. A ta fiskální konsolidace, kterou zároveň provedly všechny země eurozóny, v, v těchto letech je velice dobře zdokumentovaná v ekonomických dokumentech komise, kde eh, je obsažená simulace modelu těchto simultánních konsolidací. Teď tedy při zpětném pohledu můžeme říci, že ano, tehdejší očekávání se nenaplnila, ale velice rychle jsme provedli korekci těchto nárůstů a to v listopadu a prosinci téhož roku. Druhá otázka se týkala riziku pro státní pokladny a to je záležitost, ke které přistupujeme stejně jako zpráva pěti předsedů. Zpráva pěti předsedů konstatuje, že jde o potenciální problém, protože jestliže dojde k přílišné koncentraci v portfoliích bank, eh, tak eh, v situaci stresu to může vytvořit pro tyto banky problém. Zároveň ale zpráva pěti předsedů říká, že toto by mělo nastat v kontextu mezinárodní změny pravidel pro zacházení se státním dluhem což je na bazilejském výboru, aby dospěl k nějaké dohodě. Jinak budou problémy s rovnými podmínkami. Tolik tedy zpráva pěti předsedů. A tato otázka eh, státního rizika v portfoliích bank je poměrně složitá. Já teď nemám čas na to, abych zabíhal do detailů. Je třeba tu brát v potaz mnoho záležitostí. Za prvé že žádná změna nepovede okamžitě k závažné nestabilitě v některých, na, na některých trzích se státními dluhopisy, což eh, je problém, protože je třeba si uvědomovat, že jsou země, které musí každý rok předávat 100, 100 miliardy euro eh, státních dluhopisů. Není to navyšování dluhu, je to pouze jakási redistribuce a má-li to probíhat bez větších eh, nesrovnalostí, pak je samozřejmě potřeba spoléhat na držitele starších dluhopisů, které se blíží splatnosti. A tento problém rolloveru je jeden z mnoha. A já navrhuji, abyste si přečetl projev, který přednesu v květnu bude to takový můj projev na rozloučenou na konferenci ECB, která se bude konat a tam tedy se zmíním o tomto problému podrobněji. Pokud jde o likviditu, tak tady panují určité zmatky v informovanosti, ale tento problém každopádně nesouvisí s poskytováním likvidity kvalitním bankám, které vyvstanou z procesu záchrany. Jestliže banka projde tímto procesem, tak je to kvalitní banka, má bankovní licenci, dohledový orgán řekne, že banka je solventní, že je v pořádku a pokud tomu tak je, tak ta banka má přístup k operacím měnové politiky, tak jako každá jiná dobrá banka. Takže nenastane vůbec žádná změna v politice vůči eh, dobré bance, která projde procesem záchrany. Tam není žádná změna. Druhá věc je, když během procesu záchrany, který může trvat eh, víceméně pár dnů, tak zejména pokud eh, neexistuje monitoring, monitoring to je problém sám o sobě, tak je velice citlivý, ale pokud není k dispozici monitoring během procesu záchrany, může nastat potřeba poskytnout bance likviditu, ještě dokud probíhá její záchrana. Což u dobré banky nenastane. To je pouze pro toto krátké období. A tady bych chtěl uvést, že to, co teď existuje eh, ve Spojeném království a v USA, eh, tak tady vlastně Bank of England vytvořila konkrétní program, konkrétní nástroj na poskytování likvidity při záchraně pro ta časová období a pro ty funkce, které jsou v tu dobu potřeba, ale to je garantováno britským ministerstvem financí. Protože za normálních okolností, což plně respektujeme, ECB nemůže poskytovat likviditu zranitelné bance nebo bance, která prochází záchranou. Protože to znamená, že ta banka je prohlášena za banku, která krachuje nebo je pravděpodobné, že zkrachuje. A v takovém případě v rámci normálních operací nemůžeme poskytovat likviditu. Ale Spojené království a USA mají procedury, ze kterých plyne, že proces záchrany zahrnuje i řešení problému s likviditou. A já doufám, že i Evropa dospěje k nějakému řešení tohoto problému, které je potřebné, abychom měli plnohodnotný a solidní režim záchrany bank. Děkujeme, děkujeme. A nyní Perváš Beres. Děkuji. se dovolíte za socialisty, bych ráda i já sama poděkovala za všechna ta léta vzájemné spolupráce, pokud jsem to správně pochopila. Je to vaše poslední návštěva v naší instituci, když mnoho jiných kolegů vám již popřál vše dobré, dovolte, abych to udělala rovněž. A nyní několik drobných otázek já sama. Ta první je spojená s tou spolusprávou, kde já jsem spoluspravodajkou, my jsme mm, spolukoordinátory, kolega za EPP. To je záležitost, která se týká agentury pro dohled a především pokud jde o vytvoření určitých stresových testů, kde víme, že ECB má obrovské již zkušenosti. Proto bych se chtěla zeptat, pokud jde o klimatická rizika, zda je to nějak zakomponováno do různých scénářů, zda jsou zaintegrovány i do těch stresových testů, protože víme, že centrální banky se tím moc nezabývají. Nesmíme ovšem zapomínat na to, že tato rizika skutečně existují a proto bych se ráda zeptala, jak je chcete zaintegrovat do této celkové strategie stresových testů. A druhá záležitost se týká ECP a toho způsobu, jakým nominuje například své členy. Jistě víte, že ta poslední nominace vašeho nástupce vyvolala mnoho různých komentářů, obav, skutečně takových, řekla bych, legitimních obav, protože ten způsob designace těchto členů samozřejmě podmiňuje legitimitu samotné instituce. Centrální banka, jak víme, provádí takovou praxi, která byla opětovně obnovena. Je to takové stanovisko, které je nesmírně stručné, bez nějaké veřejné rozpravy, konzultací a tak dále. Proto si chci zeptat, a se domníváte, že tuto je ten vhodný způsob, nebo tato praxe by měla pokračovat dál, nebo si se domníváte, že mohou dojít k nějakému jinému vývoji v tomto ohledu. A poslední otázka je propojená s mou první otázkou a týká se strategie nákupu, pokud jde o kvantitativní uvolňování, pokud jde o transparentnost centrální banky, především u těch nákupů, o kterých jsme nedávno hovořili, za to bylo dostatečné, nebo zda byste ještě mohli, nebo bychom mohli jít trošku dál a s jakým typem strategie takzvaného coming outu. Protože vím, že mnoho těchto nákupů představuje různé dotazy, pokud je o takzvanou zelenou ekonomiku nebo hnědou ekonomiku, což má samozřejmě poté dopad i na jednotlivé podniky. Dále jsou tam strategie, které samozřejmě nemohou poté integrovat nebo eh, zahrnout stejným způsobem jako jiné podniky. Děkuji, děkuji za vaši otázku a jestli dovolíte, tak opět budu odpovídat anglicky. Pokud jde o ty stresové testy a environmentální rizika, jak už jste se o tom zmínila, tato environmentální rizika obvykle nejsou součástí takových těch obvyklých pravidelných testů zátěžových, které děláme. To, co bychom měli udělat, a já souhlasím s tím, že bychom tak měli postupovat, je mít takovou analýzu dostatečnou, která by zhodnotila závažné environmentální nehody. Tam by právě to riziko bylo smysluplné. Ovšem u takových velkých katastrof, to nemůžeme samozřejmě zahrnout do pravidelných zátěžových testů, to není něco, co má takový stupeň pravděpodobnosti, který bychom mohli využít v rámci těchto zátěžových testů. Ovšem, na druhé straně Bank of England skutečně prováděla taková cvičení v tomto ohledu a snažila se zjistit, jak by to asi vypadalo, kdyby došlo k nějaké obrovské změně v důsledku oteplování, nárůstu hladin oceánu, jaký dopad by to mohlo být na britská aktiva a tak dále. To znamená taková ta opravdu citlivá analýza, kterou já ale neklasifikuji za regulérní pravidelný zátěžový test. To můžeme udělat, ano, protože potom samozřejmě ta pravděpodobnost dopadu na velká aktiva tam existuje a banky by to měly vzít potaz, především pojišťovny by měly vzít potaz tyto obavy, potenciální problémy, pojišťovny jistě jsou si dobře vědomi těchto možných problémů a mělo by to být zahrnuto i do určitého zvážení orgánu dohledu v těchto konkrétních možných scénářích. Pokud je o vaše druhou otázku, já nevidím takovou tu situaci, věci nebo nějaké postupy, že by snad mělo dojít k nějakým změnám v legislativě. Sama víte, že záleží na radě v tomto ohledu, parlament i ECB mají v tomto ohledu pouze konzultační stanovisko, čili v tomto ohledu, pokud je o nominace, to je rozhodnutí Evropské rady a já skutečně nemyslím, že by mohlo dojít ke změně tohoto procesu. Vaše poslední otázka. Ano panovalo zde mnoho otázek ohledně našich programů nákupů v tomto ohledu. Nejdříve bych rád řekl, že jsme se snažili o transparentnost, pokud jde o naše programy nákupu. S ohledem na státní dluhopisy, tam poskytujeme různé informace, anticipujeme, pokud jde o odkoupení v následujících měsících a tak dále. Korporátní dluhopisy rovněž se snažíme poskytovat informace. My jsme centrální banka, která poskytuje mnohem více informací než jakákoliv jiná centrální banka, která nakupuje korporátní obligace, protože nejenom, že Každý týden zveřejňujeme částky, ale zároveň seznamy agregované částky, k tomu se ještě dostanu, a zároveň seznam těch dluhopisů, které jsme nakoupili. Žádná jiná centrální banka to ve svých programech nemá. Nezveřejňujeme přesně to, kolik která centrální banka z toho nakoupila. Pouze agregované částky. Proč? Protože si myslíme, že naše nákupy bychom měli vést s tím měnovým dopadem, který chceme dosáhnout díky těmto nákupům, ale že nechceme zasahovat do formování a tvorby cen na trhu. Samozřejmě, že chápeme to, že firmy, banky, investoři by rádi věděli přesně, kolik kterých dluhopisů má k dispozici která centrální banka, protože jakmile to budou vědět, při splatnosti budou, budou moci vypočítat své zisky právě v tomto období konkrétním splatnosti, čili chtěli by znát tyto informace, ovšem my nechceme poskytovat právě tyto informace, které by mohly ovlivňovat pouze cenotvorbu bez jiných benefitů. My si myslíme, že v tomto ohledu poskytujeme dostatek informací. Veškeré obligace, které nakupujeme, informují o tom, které jsme koupili a jaké jsou celkové částky těchto nákupů. Z těchto obligací, které jsme nakoupili, 47 je zelených. 47 položek představuje zelené obligace, což je 5 celého portfolia našeho nákupu. Těchto 47 zelených obligací představuje pouze 3,8 veškerých obligací, které jsme nakoupili. Jak víte, nakupujeme a podporujeme i Evropskou investiční banku, která rovněž ehm, emituje zelené obligace. To jsem chtěl zúraznit. Nejde tudíž o věc, kterou bychom nějak zanedbávali. Děláme to, o čem se domníváme, že je správné, aniž bychom spochybňovali monetární cíle našich programů možná by nemělo docházet k takovému gamblingu v těchto korporátních obligacích. To by se nám líbilo, eh, alespoň nějak, eh, řekněme, to trochu snížit, tyto aktivity. My samozřejmě budeme i u našich hearingů a slyšení eh, s kandidáty na tyto vaše nové pozice a vaše nástupce budeme hovořit o transparentnosti, a zároveň i určitém zacílení nákupu obligací budeme samozřejmě nadále velice angažovaně postupovat v tomto ohledu. A nyní bych rád poděkoval za opět skvělou výměnu názoru. Děkuji za kvalitu, seriózní přístup vašich odpovědí, které skutečně opravdu nikdy nejsou pouze formálního charakteru. Snažíte se dopracovat k podstatě věci a proto jsme si vždycky velice vážili vašich návštěv v našem výboru, čili ještě jednou, vážený pane Výsto předsedo Konstancio, děkujeme vám za vaši zaangažovanost vůči Evropskému parlamentu, za práci pro Evropskou unii a přejeme vše dobré do budoucna. A myslím, že se to zaslouží aplaus.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 umístění sídla Evropského orgánu pro bankovnictví EBA. Budeme se zabývat jednotlivými pozměňovacími návrhy. Máme zde dva zpravodaje. Já si myslím, že to bude velice jednoduchá záležitost, nepotřebuje žádnou přípravu. Máme zde několik pozměňovacích návrhů, které se týkají této zprávy kolegů Balce a kolegyně Bereš, takže možná rovnou dávám slovo, takže Bulchate jako první nejprve. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. A děkuji také za to, že dnes odpoledne máme příležitost k výměně názorů o pozměňovacích návrzích. Eh, máme tu určitý počet pozměňovacích návrhů, nijak vysoký, konkrétně 19. Já bych ještě chtěl zdůraznit jádro toho návrhu zprávy, pod které jsme podepsáni eh, Pervanš a já. Eh, jde tady o, o přesídlení Evropského bankovního orgánu a konkrétně o následující. Vyslovujeme tady kritiku eh, vůči rozhodování Rady a komise. Eh, potom je tu požadavek eh, na podávání informací o tom, jak došlo k tomuto rozhodnutí a o tom, jaká byla kritéria pro rozhodování. Potom také voláme po včasné revizi společného prohlášení o decentralizovaných agenturách, které už bylo také potvrzeno na plénu Evropského parlamentu. A potom za čtvrté připomínáme na to, že jakožto parlament máme e, kolegislační pravomoci ohledně otázky sídla a dále potvrzujeme, že ty tři dohledové orgány e, s oddělenými kompetencemi chceme zachovat bez ohledu na otázku budoucího sídla a e, v poslední řadě požadujeme, aby přestěhování EBA e, proběhlo včas před vystoupením Velké Británie z Evropské unie, aby bylo připraveno a aby bylo do té doby dokončeno. Po vypršení lhuty pro pozměňovací návrhy v Ekonu vidíme, že tyto ústřední body e, nebyly napadeny pak jsou tu určité změny eh, legislativní v nařízení o EBA. Jak jsem říkal, celkem je návrhu 19 a k legislativnímu usnesení eh, také že ne v, tedy 5 až správně 5 až 19, 5 až 19 celkově 14 tedy. Nebojte se, umím počítat, kdybych v budoucnu chtěl změnit profesi. Celkem tedy máme pouhých 14 pozměňovacích návrhů k legislativnímu usnesení, z nichž ne všechny se ale týkají přímo e, přesídlení EBA. Ke zprávě nepatří ani paušální požadování zvýšení rozpočtu pro ESA, ani jaksi nediferencované volání po kvalitativních a kvalitativních přizpůsobeních finančního nařízení, finanční regulace po Brexitu. Má frakce EPP nepožaduje žádné změny, takže bych chtěl ještě využít této příležitosti k tomu, abych eh, poděkoval EPP za podporu této verzi zprávy. Eh, orientujeme se podle toho, co požadujeme pro Evropskou agenturu pro léčiva, tedy formální deklaraci Evropského parlamentu, že by měla proběhnout revize společného prohlášení. Eh, k tomuto požadavku se připojujeme i tady. Pokud jde o zachování naší role v otázce rozhodování sídla a abychom zamezili národnímu egoismu, trváme na tom, že bez nás nemůže proběhnout nic. A tady ve výboru 24. dubna proběhne hlasování o této zprávě a poté, co nejdříve může začít dialog s radou. Děkuji vám moc krát. Děkujeme a nyní má slovo Pervánš Beres. Děkuji, děkuji. Ráda bych řekla, že kolega Bukhard Balc se zmínil o těch zásadních věcech, eh, pokud jde o spoluzpravodaje a naše stanoviska o tom, již jsme hovořili. Z těch 14 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, jsou zde některé, které jsme předložili my, socialisté. Samozřejmě, že s většinou z nich souhlasí, možná ne úplně se všemi, je to trošku paradox, ale domnívám se, že to hlavní, to zásadní je zachovat ten návrh z návrh spoluzpravodajů, to znamená, pokud jde o umístění sídla agentury, orgánu EBA, aby to proběhlo kvalitně, tak jak to požaduje i výbor pro rozpočtu, pokud jde o rozpočtovou účinnost, efektivitu, to se musí vzít potaz a zároveň využít této příležitosti a připomenout roli Evropského parlamentu v tomto ohledu. To znamená naše role v podobných situacích, protože to, co vidíme, to jsou právě ta společná prohlášení z roku 2012, které vůbec není přizpůsobeno stávající situaci. Jestli dovolíte, jenom pod čarou taková poznámka to, že požadujeme opětovné otevření tohoto společného prohlášení z roku 2012, to není nic nového, protože v podstatě si můžeme představit to, že na konci našeho volebního období dojde k vytvoření nové agentury kultury, já nevím, jak se bude jmenovat, to je jedno, ale mohla by zde být právě taková, takový nápad Evropské agentury, byla by to, řekněme, taková pracovní agentura, která by koordinovala ty inspekce pracovně právního charakteru na národní úrovni, čili pokud jde o Evropský parlament a kritéria, pokud jde o například umístění takového nového orgánu či agentury, Evropský parlament prostě by hrál zase důležitou roli a právě proto je důležité na toto nezapomínat, to je zásadní. Musíme mít možnost se do toho zapojit co možná nejdříve, do všech těch diskusí s radou, aby došlo ke stabilizování právního rámce umístění tohoto orgánu pro bankovnictví, protože ještě nad rámec politického rozhodnutí jsou zde konkrétní struktury, které fungují, které jsou k dispozici a v rámci Brexitu nikdo nepochybuje o tom, že tento orgán pro bankovnictví musí být funkční od prvního dne v těchto nových prostorách a to si přejeme. Ty pozměňovací návrhy domnívám se, že většinu můžeme opravdu schválit. Myslím si, že bychom se mohli vzájemně v tomto nějak všechny skupiny podpořit. Je zde několik takových návrhů, které jsou neslučitelné s um, podmínkami smluv, které hovoří jasně o sídle těchto orgánů. A pokud jde o zbytek těchto návrhů, já jako socialistka bych to mohla schválit a spolu zpravodaje se ještě zeptám, jakým způsobem přizpůsobíme naš, různé návrhy. Ano, je zde 14 návrhů, které předložili kolegové a pět spolu, ze strany spoluzpravodajů. Dále dvě stanoviska dvou dalších výborů, které mají možnost se k tomu vyjádřit. To znamená pro Eh, ústavní záležitosti a pro rozpočet. Tak tam u ústavní záležitosti je takové originální, protože iniciativa Elmara Broka v tomto ohledu znamenala přijetí takové deklarace, hlasovalo se o tom například právě u, té, u toho nového sídla agentury pro léčiva. Myslím si, že by bylo koherentní, abychom přijali stejné prohlášení to občas je takové redundantní k tomu, co my dva navrhujeme. Čili podívat se na to, abychom to nějak integrovali, abychom se třikrát neopakovali to stejné, aby ten text um, byl opravdu řádným textem. A pokud jde o výbor pro rozpočet, jejich návrhy um, se netýkají legislativního charakteru, ale spíše těch návrhů usnesení a já mám pocit, že většina těchto jejich pozměňovacích návrhů by měla být naším výborem schválena, protože to tím správným směrem, především pokud jde o obavy ohledně účinnosti či efektivity využívání eh, veřejných údajů. Děkuji, děkuji, říká pan předseda. Takže kdo vystupuje? Pan, pan Luke vystoupí za, za sen. Ano, ano, děkuji. Ano, děkuji. Já tady zastupuji pana Luise, který se omlouvá, protože dnes nemohl dorazit a on mě poprosil, abych přečetl jeho jménem následující prohlášení. Souhlasíme obecně s tím znění, které je v návrhu zprávy Evropského parlamentu, zejména podporujeme poznámky, pokud jde o vztahy mezi EVA a ESMou a také to, co je tam uvedeno, pokud jde o hlasovací postupy. Potom ještě jsme chtěli udělat jeden další komentář na nejvyšší úrovni v rámci pozměňovacího návrhu, a to sice, že jakékoliv společné prohlášení o decentralizované agentuře a posílení úlohy Evropského parlamentu prostřednictvím společného prohlášení by mělo náležitě eh, odpovídat principu zeměpisného eh, rozložení a také rovnováha mezi velkými a malými státy problematika eh, z rovnováhy zeměpisného rozložení a možné znevýhodnění malých států zaznělo i ze strany pana Hajse. Víme, že pokud by se EBA přesunulo do Francie, tak pořád existují i členské státy, které nemají žádnou evropskou agenturu. Byli bychom tedy rádi, kdyby to spolu zpravodajové vzali v potaz při vypracování této zprávy a tímto děkujeme. Děkuji, pan poslanec Klinc. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem eh, se zprávou i eh, s komentáři kolegy Balce velice srozuměn, souhlasím s ní. Musíme si uvědomit, že eh, Evropský parlament se musí zhostit institucionální role, která mu byla přidělena, kterou musí naplňovat. A v posledních letech nám vlastně rada nedala žádnou příležitost k tomu, abychom dali jasně najevo, že eh, nás musí brát jako eh, prvního mezi rovnými eh, jako primus inter pares ve srovnání s ostatními institucemi. Takže tady vítám i to, že jsme zvolili jasnou řeč a jasné formulace. Skutečnost, že EBA i EMA mají um, nové sídlo, ukazuje, že kryté, u kritérií výběru něco nehraje. Kdyby, měl, kdyby existovala správná kritéria, která by byla transparentní, eh, tak podle mého názoru by mělo dojít k poměrně jednoznačnému rozhodnutí a ne takovéto vágní eh, kroky. Já to považuji za velice nešťastné. Já přesto, že jsem poslanec za Německo, si přeji, abychom eh, využili šance a eh, přeložili EBA do země ve střední nebo východní Evropě, například na Slovensko. Bratislava se ucházela já bych tomu býval dal přednost, nebo přál bych si, aby Bratislava dostala tuto agenturu, nicméně nestalo se to. Chápu, že zástupce ECR, pan Lunes, si přeje to, co si přeje. E, tady vlastně e, by bylo potřeba zohledňovat geograficky menší státy, nicméně tady ale nesedí to, že budí se tu dojem, že e, čím je silnější role parlamentu, tím více klesají šance malých států tento pozměňovací návrh 13 tedy já podpořit nemůžu. E, právě tak mám problém s pozměňovacím návrhem 14 od Paula Tanga, protože ty záložní služby, backup services, je možné uh, sdílet mezi ESMA a EBA, ale určitě ne mezi všemi třemi organizacemi. A z pozměňovacího návrhu mi jasně nevyplývá tento rozdíl, takže bych se radši přidržel originálu. A celkově tedy podporuji tuto zprávu a, a to s výjimkou těchto dvou pozměňovacích návrhů, o kterých jsem mluvil. Děkuji. Jistě, Slovensko ale se přihlásilo o Evropskou agenturu pro léčiva ale my tady nehlasujeme pro Slovensko. Dobře, eh, každopádně je to váš názor. A teď má slovo Sven Gigold. Děkuji, velmi stručně. My jsme nepředložili žádné pozměňovací návrhy, protože prostě jsme spokojeni s návrhem zprávy. A já chci říci, že poté, co jsem si přečetl všechny pozměňovací návrhy, tak nemám pocit, že by jakýkoliv z těch pozměňovacích návrhů byl nezbytný. Já si myslím, že bychom mohli hlasovat o návrhu zprávy tak, jak je, ale Zároveň můžeme akceptovat některé z těch pozměňovacích návrhů, nic zásadního to nemění. Některé mi přijdou trošku takové zajímavé, ale dobře, v zásadě tam není nějaká sporná věc. Podle mě to, co je tady to hlavní, je, že když my institucionálně říkáme, že to, jak to teď probíhá, je poměrně zvláštní, že se budou tady dělat dvě rozhodnutí a je zřejmé, že rada nebere příliš vážně literu zákona, tak máme tady jak ostatně víte, i podobný problém v případě nominace ECB, kde dochází k institucionálnímu konfliktu a já bych tedy nechtěl už nějak obsáhle hovořit, ale chtěl bych, aby pan předseda informoval veřejnost o stavu vyjednávání s radou a euroskupinou, pokud jde o nominaci v ECB, protože já tady vidím jasnou paralelu. Tady je prostě stejný problém. Jaká je úloha této sněmovny, pokud jde o institucionální debaty, kde si rada myslí, že to je něco, co si může rozhodnout sama? Zatímco naše práva jsou odlišná v obou těchto věcech, tak pořád tady je otázka, jak vážně nás berou. A to závisí i na tom, jak vážně bereme my sami sebe. A to je to, o co tady skutečně jde. Takže kromě toho já eh, doufám, že to hlasování bude krátké. Dobře, jistě já vám odpovím, ale ještě předtím bych chtěl dát slovo, nevím, Mariso, promluvíte jménem pana Papadimuluse? Ano, děkuji, Dimitris Jos tady nemůže být, omlouvá se, takže mého jménem já bych chtěla poděkovat oběma zpravodajům za jejich práci a přečtu jeho prohlášení. Navzdory rozhodnutí Radou pro všeobecné záležitosti o relokaci EBA by Evropský parlament do tohoto měl vstoupit a některé věci vyjasnit, zejména pokud jde o rozhodovací proces. My jako politická skupina jsme opakovaně vyjádřili náš nesouhlas s pokud jde o úlohu EBA a obecný rámec Evropského bankovního mm, dohledu. Nicméně dnes bychom měli zajistit, že bude prosazeno e, právo parlamentu v spolurozovacím procesu o umístění Evropského orgánu pro bankovnictví a také s ohledem na zájmy zaměstnanců této organizace. Chceme, aby tady byl dodržen respekt a spolupráce v rámci celého legislativního procesu a pravomoci jednotlivých spoluzákonodárců, jak jasně uvedeno v článku 295 smlouvy o fungování Evropské unie. Tudíž eh, by to mu nemělo být tak, že to sídlo bude dohodnuto čistě vzájemnou dohodou členských států. Je potřeba zajistit oprávněnou úlohu Evropského parlamentu. Je tedy potřeba, aby bylo proveden okamžitý přeskum společného prohlášení z roku 2012 o decentralizovaných agenturách. Zejména klademe důraz na kritéria rovnoměrného zeměpisného rozložení, pokud je o umístěvání agentur v rámci Evropské unie náležité fungování EBA a koordinace s dalšími agenturami a komisí jsou rovněž naprosto zásadní a musí být zajištěny. Stejně tak pracovní podmínky zaměstnanců a životní standard jejich rodinných příslušníků, to vše je potřeba vzít v potaz i s ohledem na administrativní efektivitu. EBA musí být nezávislá a nestraná. To je potřeba zajistit. Konečně dále se těšíme na projednávání této problematiky v rámci rozpravy stínových zpravodajů. Děkuji. Bernard Meno? Mono? No, non, j'ai pas de commentaire, monsieur président. Já k tomu nemám žádné komentáře, pane předsedo, děkuji. Thank you. Děkuji. Ještě předtím, než dám znovu slovo, slovo oběma zpravodajům, tak bych chtěla říci, že souhlasím s tím, že to hlavní, eh, co má být řečeno, je v té zprávě. Čili to je moje vyjádření, že i já s tímto souhlasím a já v zásadě také nevidím nějakou větší přidanou hodnotu v těch pozměňovacích návrzích. Ta zpráva je dobrá. Pokud bych měl k tomu něco říci, tak bych chtěl zdůraznit eh, to, kde se hovoří o článku 4. To je ta důležitá věc. A to sice, že členské státy se shodly, ale prostě to rozhodnutí je takové. Oni tvrdí, že to bylo rozhodnuto, ale mm, je to poměrně komplexní věc. Čili já bych chtěl jenom podpořit to, co říkáte v té vaší velmi dobré zprávě. Komise potom tady dělá návrh na základě rozhodnutí učiněného členskými státy, kromě rady. Ono v zásadě není zřejmé, je to rozhodnutí rady, je to rozhodnutí členských států, jaký tam je ten právní základ, ale samozřejmě ono je dostatečné, aby komise udělala svůj návrh bez konzultace Evropským parlamentem. Ovšem, pokud by to mělo probíhat procesem spolurozhodování, tak bychom tam teoreticky měli být tři, kdo se na tom rozhodnutí budou podílet. A to je to, o co tady jde. Každopádně, jak jsem říkal, ta zpráva je velmi dobrá a mm, pokud je o tu problematiku ECB, jak jste to tady zmínil, ano, předseda parlamentu zaslal dopis eh, panu předsedovi Tuskovi a tam se také dotýkají té problematiky, řeší se to i s předsedou rady, my zatím čekáme na odpověď a pokud ta odpověď nedorazí včas, tak my to vyhodnotíme společně na úrovni koordinátorů, jaké další kroky by se mohly učinit. Čili my to sledujeme. A teď prosím jednotlivý zpravodaj. Tak eh, Burkhard Bal se domnívá, že je všechno v pořádku a já v zásadě podporuji to, co tady řekli kolegové, že ten původní návrh spolu s pravodajů byl správný. E, vypíchl ty správné body. Moje jediná výhrada, a to tady kolegové nezmínili, že je tady také návrh z výboru AFKO a z výboru pro rozpočet, které tam budeme muset zakomponovat do toho závěrečného znění. Ale v zásadě bychom byli rádi za tento mandát výboru a pokračovali v jednání s radou. Na základě této zprávy děkuji. Dobře, tak eh, pokud já vím, tak to prohlášení AFKO v zásadě odpovídá tomu vyznění té zprávy, čili to je opravdu potom jenom na vás, jak si to tam zakomponujete. Dobře, takže časový rámec hlasování ve výboru Ekon 24. dubna, eh, plenární oznámení o zahájení interdisciplinárních jednání 2. května. Dobře, další schůze nás čeká v pondělí 23. dubna odpoledne a následně v úterý 24. dubna celý den. Tímto končím dnešní schůzi a děkuji.